Děkujeme kolegům z výboru pro rozpočet za to, že se sem dostavili a budeme pokračovat v našem eh, bodu pořadu jednání číslo 9. Čili bod 9, eh, posouzení využívání rozpočtu EU pro reformu veřejného sektoru a je to Eh, návrh na základě vlastní iniciativy od kolegy Brian, eh, Brian Hayese. Prosím. Prosím, kolega Hayes. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní eh, předsedkyně. Chtěl bych poděkovat koordinátorům za to, že schválili tuto zprávu z vlastní iniciativy. Já bych jenom eh, popsal, eh, z čeho vycházím eh, pro, kvůli tomu, abych vůbec vznesl tuto otázku. Asi si vzpomínáte, paní předsedkyně, že v srpnu 2016 jsme jménem našeho výboru vydali důležitý politický dokument k reformě veřejného sektoru, jak se k tomu používá rozpočet EU. A to vyšlo z externí zprávy, potom se navázali eh, slyšením na výboru a já jsem eh, řekl, že se pokusím navázat na to zprávu z vlastní iniciativy, eh, která bude obsahovat určitá doporučení. Vzhledem k odborným uh, názorům, které jsme dostali, uh, na základě poslední debaty na výboru k tomu to proběhlo posouzení, nebo byl, byl tady návrh, nebo byl tady takový názor, že se, to, že se jedná o privatizaci veřejných služeb kvůli zvyšování efektivity. Nic by nemohlo být dále od, pravdu. To, od pravdy. Tohle je v zásadě zpráva, která řeší otázky evropského rozpočtu a ty části evropského rozpočtu a to, jak Eh, posuzujeme reformu veřejného sektoru. Připomínám kolegům, že ve všech eh, těch eh, různých podobách existuje asi 9 miliard v evropském rozpočtu, které se týkají nebo se dávají na reformu veřejného sektoru. Můžeme se dohadovat o tom, jestli by to mělo být více nebo méně, ale určitě se shodneme, že je to rozhozené v různých oddílech a kapitolách a, a to přináší otázku efektivity eh, a využití v jednotlivých členských státech. Takže tato zpráva je o tom, jak posoudit a jak tedy vyhodnotit použití eh, těchto peněz. A já si myslím, že zlepšená výkonnost, eh, něco, co všechno, všichni chceme, a zlepšení Eh, zkušenostech občanů s veřejným sektorem jdou eh, ruku v ruce. Myslím si, že můžeme zlepšit eh, to, jak občané, jako občané mají zkušenost s kontaktů s veřejným sektorem a zároveň vylepšit jeho výkonnost samotnou. To je klíčový faktor výkonnosti moderní administrativy v celé Evropské unii. A zejména tomu tak je ve členských státech, které procházejí eh, nějakým vnitřním nebo vnějším otřesem zásadním eh, transformačním procesem. Já jsem byl tedy ve vládě u nás a byl jsem svědkem velkého eh, takového transformačního programu a tedy jsme se dohodli na reformě veřejného sektoru, že budeme dělat něco jinak. Říká se nikdy ne po, mm, ne, nevynechejte dobrou krizi, abyste mohli dělat něco eh, jinak. A mm, tak to opravdu je důležitá. A důležitost eh, reformy veřejného sektoru spočívá a, eh, a v tom, že je dobrá nejenom ve špatných dnech pro ekonomiku, ale i v dobrých dnech. A my na našem rozpočtu, na našem výboru můžeme se členských států ptát eh, i těch, které procházejí dobrou i špatnou eh, dobou, jak se eh, snaží, jak se veřejná zpráva snaží naplňovat úkoly občanů. A po celé Unii jsme byli svědky opravdu dobrých příkladů reform. Hodně z toho bylo důsledkem reform evropských výdajů a tento výsledek je třeba přivítat a je třeba ho zdůraznit pro ostatní členské státy, které možná také procházejí obtížným obdobím. Je důležité eh, říci, že když členský stát prochází hospodářským otřesem a musí rychle dosáhnout vyrovného rozpočtu, tak právě v této fázi, kdy nemá žádné peníze, eh, se dělávají eh, reformy veřejného sektoru. A já si myslím, že my bychom měli dávat těm členským státům, které potřebují finanční pomoc prostřednictvím evropského rozpočtu, podněty, aby zaváděli reformu veřejného sektoru, kvůli tomu, aby mohli plnit úkoly svých občanů. Právě v této fázi musíme říkat, že evropský e, rozpočet má být motivačně nastaven e, z tohoto, e, z tohoto pohledu. Wolfgang Schäuble o tom také hovoříval. Jak použít evropský rozpočet za účelem reform a Eh, stimulování nového modelu poskytování veřejných eh, služeb a mm, pomoci tak členským státům. Není to jednoznačně kompetence eh, Evropské unie, to je zřejmé. A já si myslím, že musíme členské státy povzbuzovat, aby toho udělali více v této oblasti ale eh, nepovzbudíme je, pokud nebudeme reformovat způsob, jak eh, se vydávají ty prostředky na prvním místě eh, z toho našeho rozpočtu a o tom vlastně pojednává můj dokument. Takže co jsem tedy navrhl? Asi 9 miliard výdajů v rámci celého MFF. Myslím, že by to místo toho eh, roztříštěného eh, počtu položek by mělo spadat pod jednoho komisaře, který by si to politicky měl vzít za své. A to by opravdu eh, pomohlo nám se zaměřit na zajištění nebo naplnění dobrých programů a reformy veřejné zprávy. Ono eh, často to nedopadne dobře. Není to dané financemi. Některé české státy potřebují sem tam nějaké finance pro velkou změnu ve eh, své veřejné zprávě. Ale mít jednoho komisaře, eh, který by vedl tento rozpočet, by bylo dobré. I když je to jenom 9 miliard, tak jeden komisař by pomohl. Už jsem hovořil o technických zlepšeních i governmentu, o tom, jak můžeme hm, zajistit systémy mnohem efektivněji a proč ten program tohle musí podporovat. Hovořil jsem o cíleném eh, sdílení eh, eh, poznatků a dobrých zkušeností ve ženských státech. Poučili se jiné ženské státy z těchto výdajů. Tuto otázku si kladu ve své zprávě. řekl jsem, že pokud jde o výroční, mm, výroční mm, posouzení růstu, tak tam bychom se měli zvláštní kapitoly věnovat veřejné zprávě. A to musíme zdůraznit. Pokud v rámci celkového posouzení toho, jak se členským státu eh, daří, eh, pokud je o jejich růst, tak to, co eh, dělají ve veřejném sektoru, je opravdu klíčovým komponentem. Už jsem hovořil také o tom, proč musíme udělat podněty v rámci MFF, což je asi radikální myšlenka, ale proto se o tom musíme bavit. Myslím, že komise také si vyžaduje dedika, dedikovaný rámec posuzování, který může kvalif kvalitativně i kvantitativně mm, eh, toto eh, posoudit, eh, tak to si ho zaslouží. Také jsem pro strukturovaný dialog se členskými státy. Můžeme tak vrhnout světlo na to, co se děje v jednotlivých členských státech. Byl jsem pro nové, nová měřítka v EU, pro úplně vylepšení systému odměňování ve, v, v, v veřejné správě. Eh, tak aby se stanovily priority. Eh, mm, hovořil jsem také o talentové deklarace, protože v některých eh, místních orgánech jsou místní orgány oporou veřejné zprávy, ale opravdu si myslím, že je tady příležitost posoudit, jak vydáme tyto prostředky. A rád bych byl, abyste k tomuto nepřistupovali z ideologického pohledu. Nejedná se o privatizaci, ne o pravici a levici. Jde o to, jak reforma veřejného sektoru se může stát nedílnou součástí eh, systému hospodářského eh, řízení a vládnutí. A myslím si, že to přinese eh, plody pro běžné občany. Děkuji, paní předsedkyně. Ja, besten Dank für die Kommission. Nimmt... Děkuji vám za komisi z, z sektoru Structure Reforms. Prosím, máte slovo. Thank you. And, uh, Děkuji vám. A děkuji vám za tuto iniciativu v podobě této zprávy. Myslím, že se zcela shodneme. Naše diagnoza je hodně podobná diagnoze pana Heize. V ženských státech vidíme v dvě skupiny. Některé mají silnější veřejní, veřejnou zprávu, některé slabší. A my samozřejmě souhlasíme s tím závěrem, že pokud je administrativa slabá, tak eh, se eh, těžko vyplňují eh, podmínky členství za prvé a za druhé se těžko vytváří země, která vytváří růst, prosperitu a blahobyt občanů. Ale kromě toho si myslím, že je tady evropská přidaná hodnota a při řešení systematickém do tohoto tématu. Protože je silné veřejné zprávy, údajně silné, také čelí eh, zásadním význam v podobě demografických změn, eh, technologické eh, revoluce a tak dále. Takže um, Evropský rozpočet a komise konkrétně mohou eh, k tomu přidat eh, hodnotu tím, že si budou vyměňovat informace o správných postupech a pomohou nám pochopit, v čem eh, spočívá kvalita veřejné zprávy. A to opravdu je fundamentální, za základní aspekt naplňování všech cílů EU. Takže já vám děkuji, pane Hejzi, vítáme tuto zprávu a Eh, také souhlasím s tím, že eh, komise před sebou má určitou eh, práci, tak aby byla lépe koordinovaná, aby naše politika byla koherentnější. Děkuji mnohokrát. Máme tady tu věčnou hm, otázku horších kapacit a patřičné podpory administrativních kapacit. To se tahne jak červená nit celou schůzí a právní stát to má také co společného s tím, jaké tradice existují, jaké politické tradice existují. Když eh, myslím například na naše české kolegy, nebo když pomyslím na Polsko, na Řecko, tak eh, je jedno, jak dlouho je který eh, stát členem Evropské unie. Je otázka, jestli má prostě Evropská unie volné kompetence nebo ne, ale když potom máme pracovní skupinu, která je také sestavena z ředitelství a z regionu, tak se hovoří prostě o těch problémech, ale máme omezené absorpční kapacity, jak jsme viděli během dnešní rozpravy. Takže proto je to už zajímavé. Můžete mi, pane Hojze, vysvětlit, co vlastně dělá eh, ten rezort pro podporu struktury? Děkuji. Strukturální reformy, tedy služby podporující strukturální reformy, to je v rámci Evropské komity novinka a jsou podřízeny či připojeny k generálnímu sekretariátu komise. Je to takový jedinečný přístup v rámci činnosti komise. Tady jsme jakoby poskytovatelem služby. My máme program, který se jmenuje Program strukturální podpory, program pomoci při provádění strukturálních reform a bylo to schváleno na období od roku 2017 do roku 2020. A nedávno parlament souhlasil i se zvýšením rozpočtu pro tento program. Jak to funguje? Je to založeno na žádostech. My tedy nejdříve ověřujeme, co členské státy potřebují v oblasti strukturálních reform, což eh, takovým lidovým jazykem znamená pomoci provozovat služby občanům, pomoci, aby ta země lépe fungovala. Služby jsou už eh, od roku 2015 dispozici, tedy jak vidíte velice nedlouho a příjemně jsme byli překvapeni zájmem ze strany členským států, členských států. Nejdříve jsme si představovali 30-40 projektů pět zemí. A nyní, když jsme zveřejnili výzvu, tak jsme nám eh, objevil 424 žádostí s tedy z mnoha členských států a trojnásobně víc, než jsme byli schopni uspokojit. Členské státy opravdu si cení této nové úlohy komise, která partnersky spolupracuje s tím členským státem, spíše než by přišla a pak někomu předepisovala, co má dělat. Tedy tady reagujeme na skutečné potřeby. A ten program právě takto vypadá v praxi. A nyní tam nabíhá další kolej, další aspekt. Totiž generální sekretariát komise rozhodl, že zavede takovou koordinační funkci do eh, těchto služeb. Protože, jak už si všiml i pan Hayes ve své zprávě, ono veřejná zpráva není součástí nějaké konkrétní unijní politiky. To je průřezová záležitost. Tedy zájem na dobrém fungování zprávy má více našich ředitelství, ale žádné z nich nemá pravomoci s tím něco dělat, proto potřebujeme takovou celosystémovou analýzu, abychom tam přidali hodnotu. Doufáme, že právě díky takové koordinaci bude nastane větší koherentnost i při financování, i při ehm, udělování té pomoci a doufáme, že právě zlepšení funkčnosti veřejné zprávy přinese matatelný prospěch. Poslední otázka, kolik pracovníků tam máte v této službě? Kolik tam máte pracovníků v té službě. Mluví bez mikrofonu řečník? Sorry, it's an, it's an... To je zajímavá otázka, protože my velice překotně rosteme. V roce 2015 na, v úvodu nás bylo 40. Nyní po třech letech máme 177 pracovníků. A když se podíváte na návrh, jak to má vypadat v rámci nového finančního rámce, tak tam se počítá s eh, přidáním eh, peněz pro nás a právě my to chceme i uplatnit na nábor, tak abychom dostali těm požadavkům MFF. Otázka ještě ohledně Velké Británie je to, že pomůžeme také eh, Britům při jejich vystoupení z Evropské unie. Kolega Hayes, ještě prosím. Uh, no já bych chtěl poděkovat komisi i vám, paní předsedkyně. Ještě zareaguji na slova komise. Tady záleží na tom, aby to má uspět, si členské státy přáli, aby to uspělo. Než když komise někam přijde a prostě si vydupuje nějaké vylepšení právě jde o to, že ta spolupráce a ta dobrá vůle členských států bude klíčem k úspěchu. Souhlasím, že v některých státech to šlape lépe než v jiných, ale ono tam jsou přece rozdíly kultury v oblasti poskytování veřejných služeb či různou úroveň, na jaké jsou služby poskytovány ale to neznamená, že se nemůžeme vzájemně učit, že nemůžeme navozovat optimální model a doufám, že v dalším kole poskytování finančních prostředků se to i dokáže provést. Pak ještě jsme hovořili o tom, paní předsedkyně, že to je záležitost pro stávající členské státy a že je tam to otázka existence právního státu a jak se dá dosáhnout, že unijní peníze se dostanou až k těm občanům a že to, že Brusel existuje, znamená hmatatelný přínos jejich životu, ale zároveň by to mělo mít místo i ve vztazích s třetími zeměmi, které se snaží vstoupit do Unie. Nezávisle na tom, zda už dosáhly určitých standardů eh, v rámci veřejné zprávy, Mm, které vyžadují přístupová jednání. Takže potenciální kandidáti v nejbližších deseti letech by rovněž měli mít možnost nahlédnout do toho, jak to funguje. Další věc, 444 projektů, když zveřejnili výzvu. To prokazuje, že opravdu členské státy si to přejí, že chtějí čerpat z těch zkušeností, z té podpory. A myslím si, že bychom to měli posunout ještě dál. Ono je sice hezké, když se snažíme získat nějakou podporu od zkušeného manažera a peníze z toho programu. Ale politicky se k tomu musíme postavit rovněž, totiž pomoci chudším členským státům, které potřebují určité mm, stimuly, pobídky, aby se dostali na vyšší úroveň. A nyní kontext debaty o hospodářských otázkách. Do toho to musíme začlenit. Je vidět, že je na straně komise dobrá vůle. Já jsem byl pod velikým dojmem, když jsem diskutoval s příslušnými činiteli. Nyní potřebujeme ještě vše nasměrovat i politicky a pokud se to podaří v řadách nové komise, tak to bude obrovský rozdíl. Deadline Děkuji mnohokrát. Eh, 18. října 14 hodin je Eh, konec přijímání pozměňovacích návrhů. Budeme se tím zabývat 19. 20. listopadu a 26. 27. listopadu se to bude projednávat a v lednu eh, to máme na plenární schůzi. Takže tímto vám děkuji a dostáváme se k bodu pořadu jednání číslo 10. To je stav diskuze o budoucnosti. E, to je stanovisko o vztazích e, mezi institucemi. A e, prosím, pan Sarva má, má slovo. Um. Děkuji, paní předsedkyně. Jak všichni víme, komise zveřejnila svých pět scénářů budoucnosti Evropy. To bylo v roce 2017 v rámci Bílé knihy. Kromě toho Evropský parlament vyzval premiéry a prezidenty členských států, aby se k tomu vyjádřili. A průběžně se tak dělo na plenárních zasedáních v roce 2018. Tato přispění sehrávala významnou úlohu, zejména z pohledu probíhajících jednání o Brexitu, utváření rozpočtu eh, pro víceletý finanční rámec a výzvy v podobě migrace, otázek bezpečnosti a nedostatku úcty k právnímu státu v některých členských státech. Právě z těchto eh, hledisek jsem vycházel, když jsem sepisoval naše stanovisko, abych reagoval na základní dokument výboru AVKO projdu základní záležitosti. Za prvé je třeba zohlednit způsoby, jak je možné reformovat stávající systém, abychom dospěli k relevantním výsledkům. Tedy um, zajištění finančních prostředků, čerpání z vlastních zdrojů, které by měly být posíleny, by asi byly klíčové, abychom mohli i sehrávat příslušný vliv na mezinárodní scéně. Za druhé, EDF by měl být začlen do obecného rozpočtu. To včetně Evropský fond pro rozvoj, pak ještě i orgány která schval, které schvaluje absolutorium. Za třetí, v tom stanovisku se hovoří, že rozhodnutí Spojeného království vystoupit z EU bude mít složité finanční dopady a západným způsobem ovlivní evropský rozpočet. Já se domnívám, že zbylá 27 by měla být stižádostivější z pohledu reformy rozpočtu. Za čtvrté, a to je důležité, e, postupy absolutoria jsou neodmyslitelným nástrojem, jak popotahovat EU k zodpovědnosti za finanční hospodaření a tam je třeba obohatit jak postupy, tak i praxi, tak aby opravdu i absolutorium bylo orientované na výsledky. Za páté, e, ochrana evropských daňových poplatníků, jejich finančních zájmů. Za šesté, všem nám musí dělat obavy nedávný vývoj situace, nedostatku úcty vůči principům právního státu, základním hodnotám v některých členských státech. Jsou to totiž eh, absolutně nutné předpoklady pro Eh, jakoukoliv nově definovanou evropskou finanční solidaritu. To je důležité. Není v podstatě možná finanční solidarita bez eh, univerzální úcty k právu a zákonům. A za poslední je důležité dále debatovat o budoucnosti Evropy na nejvyšší institucionální Evrop- mm, úrovni a zároveň se soustředit na demokratické kontroly, mechanismy eh, kontroly rozpočtu a e, politické mm, předpoklady a e, AFKO by mělo zde vést. Já děkuji. Lhůta na pozměňovací návrhy v kontu je 18. října e, ve 14 hodin. Hlasovat se bude 8. listopadu, pokud opravdu 8. listopadu se bude hlasovat když tedy vezmeme v potaz, co se jinak děje, ale jinak všem děkuji za pozornost. A stínový zpravodaj kolega Ali, prosím. Děkuji. Roma. Uh, Europe is facing numerous challenges which... Děkuji panu Savanovi. Evropa se musí uh, poprat s mnohými výzvami. Uh, sice Finanční krize už odezněla, ale není vyloučeno, že se opět vrátí. Když se díváme na destabilizaci v sousedních zemích a velké vlny migrantů, které se dostávají do Evropy, rovněž máme nové globální hospodářské mocnosti a probíhající eh, industriální eh, průmyslovou revoluci. Eh, když tedy se podíváme na tento kontext, tak chci poblahopřát panu zpravodaji za to, že se opravdu snaží tu situaci nějak vyhodnotit z pohledu um, ústavního. Demokratická zodpovědnost, účetní zodpovědnost by měly být přizpůsobeny těm nevyhnutným výzvám budoucnosti. Eh, souhlasíme, že evropské politiky by měly být mm, politicky motivovány a že bychom měli vždy mít výhled minimálně 10 až 15 let. Většina očekávaných výzev je něčím, s čím se musíme vypořádávat na denodenní bázi, na denodenním základě a musíme mít k tomu příslušné kontrolní mechanismy. Kromě toho, že vždy musíme mít eh, přidanou evropskou hodnotu, musíme mít rovněž společnou terminologii. A souhlasíme i s návrhem, že je třeba mít dostatečně zabezpečené finanční prostředky, které půjdou na rozvoj systému Eh, čerpání vlastních eh, zdrojů. Děkuji mnohokrát a za komisi. Pan Valbrok, prosím. Very briefly. Děkuji, paní předsedkyně. Pouze stručně pár záležitostí k stanovisku pana Sárvami. Apelujete abychom vypracovali náš rozpočet ti žádostivým způsobem. No my jsme přesvědčeni, že opravdu se takto stalo. Pokrýváme nové priority a reagujeme i na výzvu v podobě vystoupení Spojeného království z EU. Jak je známo, Navrhli jsme určité oprávky eh, v oblasti úspor v těch největších eh, programech, jednak politika soudržnosti a jednak samozřejmě společná zemědělská politika, ale nové priority jsou pokryty novými návrhy a novými peněžními prostředky. Rovněž jsme tady zohlednili přístup parlamentu. Pak jsme tam zahrnuli i návrhy v tom novém balíčku návrhu, totiž lepší odhadování eh, posouzení přidané hodnoty a zohlednění existence či nikoli v právního státu. Tedy náš návrh se zakládá jednak na mm, dobrém kvalitním posouzení stávajících programů, jejich výstupů a tady se snažíme dokázat, že právě unijní přidaná hodnota by měla být tím, co zafunguje v novém finančním rámci. Rovněž se snažíme prosazovat zjednodušování a založení přiznaných prostředků na výhledech dobré výkonnosti. Ta výkonnost už je zabudovaná do všech finančních návrhů a budeme to schopni i lépe usledovat díky novým nástrojům a intenzivně stejně jak vy a jak i vám známo, na zjednodušení finančních pravidel zatím už to vypadá dobře, slibně máme dobrý základ na, eh, pro zjednodušené poskytování i vynakládání finančních prostředků. Vysoká úroveň investic, ano, to je důležitý prvek s nímž počítáme, jak investice, tak i výzkum a vývoj. Investice v rámci návrhu EU Invest a neignorujeme ani, že je třeba pokročit v oblasti transparentnosti a integrity. Navrhujeme rozpočet jednodušší svým tvarem, který bude přijatelnější, který bude snadnější přizpůsobit novým prioritám. No a závěrem, rovněž se řídíme apelem parlamentu eh, na to, aby tam byl zabydován i EDF, tedy Evropský fond pro rozvoj. Děkuji, to byla skutečně dobrá myšlenka kolega Sávama. Prosím na závěr. Thank you. Tak, děkuji. Možná bych měl říct, že, že vítám eh, nadšení a, a připravenost komise pustit se eh, do eh, naplňování řady těch našich eh, podnětů. A ta zpráva, ta, ta práce probíhá současně, takže je dobré, že řada z těch věcí už se děje. Jinak opravdu nemám, co bych dodal. Děkuji. Děkuji mnohokrát, budeme pokračovat v našem programu eh, bod 11, eh, Evropský sociální fond plus. Eh, budeme mít pro EMP stanovisko a naším zpravodajem je Georgi Pilinsky a prosím, může prezentovat své stanovisko. Děkuji, paní předsedkyně. 29. května tohoto roku Evropská komise přijala svůj návrh na nový Evropský sociální fond ESF+, který spojí e, stávající sociální fond se iniciativou zaměstnanosti mládeže mm, potom fondem pro ty nejpostiženější a, a s sociálně inovačním programem ESI a, a s programem EU Health. Komise to odůvodnila potřebou racionalizovat a zjednodušit systém financování a vytvářet prostor pro synergie díky integrovanému financování. Ten týž e, princip samozřejmě můžeme uvítat, ale e, takovéto spojování by v žádném případě nemělo ohrožovat řádnou implementaci, e, výkonnost a přednou hodnotu, jakož ani rozpočtovou kontrolu nového ESF+. A v tomto ohledě eh, tady máme eh, vysoce eh, mm, mm, pochybný aspekt návrhu komise, který musíme řádně řešit. Konkret, nedostatek konkrétních cílů pro SF Plus v rámci sdíleného vedení, který vytváří nejistotu ohledně programování, sledování a hodnocení této podpory do budoucna, kdy při vstupu eh, v platnost eh, toho nového nařízení o společných ustanovení členské státy budou muset eh, dodržovat příslušná tato ustanovení, která se týkají ET, e, CFF+, tak to, tady nastává právě tato situace. Takže cíle, které nyní jsou podporovány programy v sdíleném řízení ESF, VIE, YIE, a ty třetí eh, budou teď eh, v přímém a nepřímém řízení a to eh, konkrétní cíle jako řešení materiální nedostatky potravin a, nebo a, o, napomáhání a, lidem ohroženým chudobou a, automaticky a, činí a, m, mm, přípustnými i pro, a, tu, a, z, pro tu část EASIS a, a zdraví, ale a, Potraviny jsou eh, specifický cíl, který je relevantní jenom pro sdílené řízení a ve třetí části 3 nejsou žádné konkrétní cíle, které by stanovily, jak ten konkrétní cíl, který propaguje eh, sociální integraci eh, chudou ohrožených lidí, bude řešen přímým a nepřímým vedením. Dále nejsou žádné jasné mechanismy, které by jasně stanovovaly, jakým způsobem eh, komplementarita a synergie mezi těmi eh, dvěmi, eh, dvěma proudy by měla, měly být dosaženy. Za čtvrté, kromě ustanovení o přidělení zdrojů z té oblasti pod sdíleným vedením do oblasti pod přímým vedením, tak tam ten zbytek zůstává poměrně pochybný není jasné, jak, eh, o čem bude rozhodováno. Možná duplikace nebo nedostatečná, eh, nedostatek konkrétních opatření, tomu je třeba se eh, mm, vyhnout. Vzhledem k nedostatku rozpočtu ESF Plus bude mít hrát důležitou úlohu při řešení celé řady zásadních výzev k zajištění sociálních práv každého evropského občana. A, a potom ještě návrh na nařízení ESF Plus neobsahuje indikátory pro sledování e, e, v implementační výkonnosti e, v těch jednotlivých oblastech a ani tam nejsou ty oblasti pro sledování ze strany komise. A bez nich ten, to monitorování bude velice problematické. Za účelem efektivní parlamentní kontroly unijního rozpočtu je nezbytné, aby eh, tyto eh, nedostatky byly eh, řádně vyřešeny a odstraněny. Proto je také podstatné, aby tady byla jasná pravidla pro stanování programu pod přímým i nepřímým řízením ESF+, byla stanovena už v nařízení. To znamená, kvůli řádnému finančnímu hospodaření je nezbytné, aby zde proběhla koordinace a synergie nejenom v rámci těch tří oblastí ESF+, ale i mezi nimi a dalšími nástroji e, Evropské unie a jejími programy. Děkuji. Ah, Viděla jsem, že skutečně jste to věc zpracovával s pozměňovacími návrhy, jste se snažili, u, u, snažil udat nějaký směr. Není nikdo ze stínových zpravodajů přítomen, takže předávám slovo komisi. E, paní Labronio, prosím. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda poděkovala parlamentu za důkladnou analýzu návrhu. Já zareaguji eh, na ty hlavní eh, připomínky. Eh. Tady ta první část, která se týká společných cílů. Článek 4 návrhu komise měl za cíl stanovit společné cíle pro všechny oblasti jak eh, ty ve sdíleném zprávě, eh, tak ty přímo řízené. Důležité je mít společné cíle, protože to je základ pro eh, další integraci fondů a také základ pro budoucí synergie a komplementaritu. Tyto cíle byly definovány také na základě pilíře sociálních práv a proto je pro nás velice důležité, abychom si je zachovali, protože pokud nebudou, tak eh, to, co jste říkal potom, to je pro nás taky velmi důležité, abychom mohli dosáhnout synergii uvnitř z těch fondů, jenom mezi nimi, eh, tak to bude velice těžké, pokud nebudeme mít eh, společné cíle. To byl mm, pro nás základní cíl integrace. <clears throat> Potom je tady důležitá věc, kde s vámi souhlasíme, a sice poskytnutí zásadní materiální pomoci, to bude jenom pro, pro ten Fiat. Všechno to ostatní, eh, to eh, bude pro Easy. Eh, bude to jak pro Easy, tak pro implementaci v rámci sdíleného řízení. Takže myslím, že je důležité, aby tyto sdílené cíly byly v jádru návrhu. Zcela s vámi souhlasíme, že budeme muset pracovat dále, abychom zajistili tu implementaci, nebo ty synergie při implementaci. My jsme zatím eh, načrtli ten eh, rámec tak, aby bylo možné přispět k synergiím, ale to nestačí, to souhlasíme, budeme muset pracovat dále. Ale například při navrhování eh, toho systému jsme se snažili o ty synergie a já bych ještě zdůraznila příklad sociální inovace. To je samozřejmě klíč v našem programu. Už tady máme takový dvojí přístup, ten Eh, to sdílené řízení, ten eh, přístup ze spora eh, nahoru a potom easy, měli bychom byli, být schopni pilotovat inovatní projekty na evropské úrovni a potom je rozšířit na plnou úroveň. Ale bohužel toto zatím nefunguje a jedna ze slabých stránek je, že tady je chybějící vazba a proto jsme navrhli novou eh, na národní spolupráci eh, v rámci nepřímého řízení. Myslím si, že to je důležitá věc do budoucna, aby ty synergie fungovaly lépe. Takže tady bude pilot eh, pod nepřímého řízení, pilot v přímém řízení. A chceme mm, řídící orgán opravdu podpořit, aby to vedl místo nás, takže oni si to potom vezmou zase. A potom, až to eh, všechno bude fungovat, tak to budeme moci eh, rozšířit eh, v rámci sdíleného řízení. A tím budeme moci zanechat, zachovat to, co vám připadá jako důležité. Přesun z toho sdíleného řízení k nepřímému řízení. 200 milionů, které vy navrhujete škrtnout, škrtnout, to by pro nás byl problém, protože si myslíme, že to je důležité k zajištění synergii, zejména na strany sociálních inovací. Eh, tohle ustanovení je stanoveno i v CPR a tam, o tamto to vlastně přišlo. Čili to je eh, to tež, co jsme už chtěli předtím. A opravdu si myslíme, že tady je to chybějící článek eh, řetězce, který chceme napravit do budoucna, doplnit. Teď k těm konkrétním cílům. Pokud začneme od toho začátku, a sice, že konkrétní cíle byly společné pro všechny proudy tak eh, dodávat další eh, cíle do EASY, to by bylo asi moc. Protože to už by tam byly čtyři vrstvy cíle, máme tam obecné, konkrétní, další konkrétnější a potom eh, ty operační. A musím mít na paměti, že v budoucím FF budeme mít dva zásadní principy, asi zjednodušení a flexibilita. Ale mm, a mít tady tedy ještě nějaké podoblasti v oblastech, no tak to by bylo asi moc. A z praktického hlediska a ty, eh, ten nový eh, rozsah těch eh, oblastí easy, tak to by a tak si uvědomíme, že z, tě, z toho mikrofinancování zmizely finanční instrumenty, takže easy to je ten stávající, to je ta stávající oblast, takže jsou tam tři osy, kde jedna z těch os by byla možná úplně zbytečná. Také jste hovořili o indikátorech. Tady opravdu zatím nikdo nenavrhuje žádné indikátory. To se týká, to je to tež jako stávajícího MFF. Tohle bychom samozřejmě mohli probírat dále a já bych jenom zdůraznil, že, že ty ukazatele jsme nemohli eh, převzít z, z toho stávajícího období. Musíme je eh, přebírat Samozřejmě eh, finanční eh, nástroje eh, v rámci EASY, ty bychom museli nějak definovat, kdybychom někde v základním aktu. Tam jde o to, aby tam v tom základním aktu nebylo, nebylo příliš mnoho indikátorů a několik stupňů indikátorů v různých dokumentech. Potom pro nás je jedna důležitá věc, o které jste nemluvili, a týká se to článku 7, sdílené řízení, kde navrhujete škrtnout peníze na CSR. Pro nás je tohle velice důležité ustanovení, abychom eh, ty programy ve sdíleném řízení eh, sladili se semestrem a později s implementací pilíře. Potom jsou tady další věci, ale ty jsou poněkud techničtější a možná ty může probrat i bilaterálně. Hmm, potom jste udělali eh, řadu oprav a to s nimi souhlasíme, protože to byly chyby v návrhu komise, takže děkujeme. A k tomu se asi můžeme dostat ještě později. Děkuji. Genau, danke si ähm, dovolila vás na něco zeptat. Vy určitě také jste v sociálním výboru. Jak tam vypadá postup u těch kolegů v sociálním výboru? Hm, možná je to trapné, protože já se vás ptám, jakožto členka parlamentu, co ta druhá strana dělá, ale protože o tom, o tom něco víte, tak proto se vás na to ptám. No. Uh, Ve výboru EMPOL máme zprávu, ta byla předložena. No a zatím sledujeme pozměňovací návrhy, zatím se začíná diskuse nad kompromisy a nyní se musím obrátit na svého kolegu. Kdy se počítá s hlasováním? 27. listopadu se stanovilo datum na hlasování. Děkuji. Tak alespoň víme, co se bude dít, eh, takže prosím eh, kolega zpravodaj na závěr, kolega Pirinsky. Like to... Ano, děkuji. Já chci výslovně ocenit tak konkrétní komentáře. A rovněž i to, že komise zvažuje následné posouzení. Nebudu zacházet do podrobností, snad pouze dvě záležitosti, které musí být dobře promyšleny. Je třeba se vypořádat s očekáváními a rovněž i Evropský úřad pro pracovní sílu. Tam to ještě není s konečnou platností rozhodnuto. To je taková trochu pochybná změna. Tím se musíme opravdu vážně zabývat. Ale zároveň nemáme žádnou záruku, že k tomu dojde. Další úvaha, ta se týká EASA. Tam máme takovou obavu, že totiž sice se věnuje pozornost sociální inovaci, co by cíli, ale ta obava spočívá v tom, jak bych tomu řekl že tím se určitým způsobem obchází ten úkol těch vyloučených, těch nejchudších, zda tedy tím, že se budeme soustředovat na inovace, se trochu nevzdáváme v té druhé otázce. A pak ještě z pohledu výboru Empl tam byl podán poměrně rozsáhlý seznam pozměňovacích návrhů. Tedy tam ve srovnání s tím původním návrhem komise dojde k opravdu posunutí toho konečného znění. Děkuji, dostali jsme se ke konci tohoto bodu. 19. Eh, října 2018 do 14 hodin je lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů a 8. listopadu se bude hlasovat. Srdečně děkuji za informace a za zpracování právního základu. Dostáváme se k bodu 12, eh, to je Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci a <clears throat> pan Parňo má slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl založen v roce 2016 a měl by sloužit rozsáhlé liberalizaci. Jedná se o mm, to, aby se pomohlo krátkodobé globalizaci a pro eh, a lidem, kteří jsou méně kvalifikovaní na trhu práce. Eh, od března 2007 do března 2017 eh, jsme měli celkem 148 spolufinan- programů financování z různých členských států v celkové hodnotě 600 milionů eur. A bylo tam zhruba 100 tisíc propuštěných zaměstnanců. 2,5 milionu nezaměstnaných, kteří nebyli ani v dalším vzdělávání, ani zaměstnání. Ty členské státy, které podaly žádosti, eh, nevyužili všechny eh, prostředky, které byly k, eh, pro globalizaci vyčleněny. Jde o opatření, eh, která by toto měla odstranit. Eh, dnes jde o to, abychom zvážili, jakým způsobem je možné tento fond zreformovat a jak zlepšit eh, jeho využívání. Většina návrhů vychází z zprávy kolegyně z výboru pro zaměstnanost a sociální otázky Mohu se důraznit to, že ten práh eh, nezaměstnanosti, eh, to bylo 250 zaměstnanců zatím. To je třeba změnit, eh, co se týče regionu, kde je vysoká nezaměstnanost. To je za prvé. Za druhé, míra spolufinancování by měla představovat 70 odhadované částky odhadovaného příspěvku. Potom přístup k Evropskému fondu by měli mít také agenturní pracovníci a e, také e, manažeři nejmenších e, podniků. Reference, prioritní reference by měla být rozšířena z pěti na devět měsíců. A doba zpracování by měla být snížena ze 60 na 50 dnů. Jde o to, jak vytvořit optimální spolupráci mezi členskými státy a komisí jak také dodržet lhuty pro zpracování žádostí. Nutnost posílit různé opatření pro případy, potom jaké výsledky byly dosaženy jde o místní e, sítě, e, globální sítě a Členské státy by měly potom každý, každé dva roky předložit e, zprávu o realizaci fondu, aby komise měla určitou politickou kontrolu a také mohla vyhodnotit výsledky za podpory Evropského, příslušného Evropského fondu. Potom eh, klima, eh, opatření pro zlepšení eh, klimatu. Jde o to, že 30 veškerých výdajů by mělo být dosaženo mm, pro nasazení v oblasti změny klimatu. Milá paní předsedkyně, kolegové a kolegyně, to je vše, co jsem schrnul ohledně pozměňovacích návrhů. Těším se na další diskuzi se stínovými zpravodaji a do 19. října prosím o předložení pozměňovacích návrhů a 8. listopadu proběhne hlasování. Děkuji vám a chtěla jsem dát eh, slovo stínovým zpravodajům, ale nejsou zde, takže je to eh, Evropská komise, která se ujme slova a madame Vajkendová, prosím. Very much. Děkuji a děkuji zpravodaji za stanovisko, za komentáře i za náměty. Tedy pouze pro vyjasnění, možná na úvod, pár záležitostí. Ty prahové hodnoty. Ano, tam se přístupy liší, ale my, co by komise, jsme snížili ten původní eh, práh ve srovnání se současným obdobím o 50%. A to považujeme za správné vyvážení jak zásahu na komunitární úrovni a těch skutečných potřeb členských států. Jinými slovy, zda opravdu stojí za to zasáhnout eh, na unijní úrovni, když přijde o práci méně než 250 pracovníků v nějakém regionu. Samozřejmě, že o tom můžeme hovořit, ale návrh komise zní 250. To spolufinancování, ta míra, tam se k tomu nevyjadřovat nebudu, tam prostě chápu, že se na to lze dívat různě, i těch 70% pochopitelné. My jsme se to snažili sladit s ESF+. Spíše bych ráda zvýraznila a upozornila na to, že navíc jsme se snažili odrážet skutečnost, že bude už méně propuštění potřeba pro to, že vůbec vznikne ten nárok. Proto jsme ty lhuty zkrátili. Čím delší období, tím menší šance pro toho propuštěného. A za to jsme byli i kritizováni různými zainteresovanými stranami, včetně um, účetního dvora, že nereagujeme dostatečně rychle. Proto jsme zkrátili ty lhuty, právě proto, že už se lze hlásit s menším počtem propuštěných. Velice si ceníme návrhu na lepší spolupráci, se, s nímž přišli členské státy a rovněž i shromažďování údajů. To je další strana této mince, protože víme, že i Evropský parlament by se rád dozvěděl více z pohledu statistik, jak eh, u eh, toho návrhu přizpůsobení se globalizaci, tak i u jiných fondů. Není to vždy snadné, ale děkuji vám za podporu v oblasti poskytování informací, komunikování. My bychom rádi, aby Evropané věděli o existenci tohoto fondu a to, co nejlépe, ale ono to spadá do pravomoci členského státu šířit tu osvětu. Nevím, jak chápat ten námět závěrečné zprávy eh, každé dva roky. Ono závěrečná zpráva je závěrečná tím, že už se tam dále nezasahuje a nejedná. Pokud ale to nesměšujete s výroční zprávou, tu eh, komise zveřejňuje každý druhý rok, tam informuje jak výbor regionu, ECOSOC, parlament i radu o tom, jak se situace v rámci EFG vyvíjí. A tady bychom to mohli ještě dále doladit bilaterálně. Ten váš návrh. Jinak ten fond pro přizpůsobení se globalizaci ve stávající podobě tady má předložených 300, přes 300 pozměňovacích návrhů z různých výborů a možná ve vztahu k té předchozí otázce. Včera na výboru EMPL přesunuli načasování konečného hlasování a nyní nastane až 28. listopadu. V předchozí verzi to mělo být 18. října. To tedy z mé strany vše. Děkuji. To bylo dostačující, co se týče odpovědi. prosím, ještě. Euh, merci, de la Ano, děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také zástupkyně Evropské komise za její odpovědi. Ty byly skutečně velice podrobné. Děkuji mnohokrát. Přesto bych eh, rád ještě zmínil některá témata, o kterých jste se zmínila. E, za několik měsíců dojde k důležitému termínu v Evropě a to jsou volby do Evropy v 26. května. A bohužel existují antievropské straje, e, e, strany a ti, kteří jsou proti Evropské unii. Dostávají se eh, v různých zemích eh, takové koalice k moci, jak na severu Evropy, tak eh, na východě Evropy. A proto je důležité, abychom zaujali pozici jakožto ochránci evropského projektu. Měli bychom mít také různá opatření pro ochranu. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci je e, takový nástroj na ochranu. E, čím viditelnější budeme, o to snažší bude boj e, proti národním populistům a těm, kdo jsou proti Evropě. Proto musíme úplně přesně stanovit ten práh propouštění pracovníků do nezaměstnanosti a existuje nutnost eh, eh, na obou stranách, že musíme být co nejvíce viditelní jak vůči zaměstnavatelům, tak i pracovníkům. Jedná se skutečně o politiku, která má určitý prostor pro posouzení. To znamená, členské státy mají své kompetence, ale neměly by jich mít zase až tolik, protože potom trpí ta viditelnost. Měli bychom činit nátlak, eh, Evropská unie by měla činit nátlak na členské státy, a proto eh, přináším tuto myšlenku, že by členské státy měly podávat zprávy o eh, tom, jakým způsobem využívají prostředky Eh, které dostávají a abychom mohli také lépe kontrolovat evropské eh, účastníky, eh, což komise, členské státy nedělají. A komise potom by mohla kontrolovat zase členské státy. K této oblasti jste teď nic neřekla. My bychom chtěli být užiteční na evropské úrovni a samozřejmě bojovat také proti klimatickým změnám. Tento týden e, bylo řečeno, že máme prostě prioritu ještě mezi dalšími prioritami, ale měli bychom e, účinně potírat e, tu změnu klimatu. V proto jsme to změnili a v tomto fondu by měly, měla být také uvedena příslušná kritéria, protože by to bylo užitečné. Děkuji. Děkuji. Já si dovedu představit, že by bylo lepší, kdybychom zabránili tomu, eh, eh, aby došlo k tomu, že tady budeme mít hromadu střepů, eh, než je potom sbírat. Takže my si proto děláme starosti s tou zaměstnaností a neděláme opak. Děkuji, tím jsme se dostali k konci eh, tohoto bodu a do 17.30 přeruším zasedání, protože Eh, nemůžeme pokračovat vzhledem k tomu, že chybí zpravodaj. Kolega Jung eh, přijde až z programu justice v 17.30 a potom bude pokračovat eh, v 18 hodin zasedání schůze koordinátorů do 18.30. Takže pokračujeme dále v 17.30. Děkuji.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

No, entgegen meiner Ankündigung können wir jetzt früher weitermachen, wie schön. Takže oproti tomu, co jsem řekla, přece jen můžeme začít dřív. Já jsem kolegovi De Jongovi opravdu vděčná, že zde přišel s předstihem. Tedy budeme pokračovat jeho stanoviskem k programu Spravedlnost, no a bezodkladně mu dávám i slovo. Uh, Děkuji, paní předsedkyně, a, a dokážu to říct velice stručně. Určitě eh, jste mě tady už slyšela, ale... Hm. Tohle je opravdu eh, mimořádně vytížen ten týden i den v parlamentu. Prostě je spousta výborů v parlamentu, takže teď co, mám přestat nebo? Parliamo italiano, eh? yeah. <laughs> yeah. <laughs>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 výbor tak činný, máme obtíž, abychom si vůbec našli místnost, našli datum a teď tady hodinu marníme čas. Opravdu to není dobré. Ale nedalo se odhadnout, kolik času zabere který bod pořadu jednání, například MFF. Vůbec nikdo nevěděl, že zabere pouhých 15 minut. The Italian booth is for the moment missing. as soon as they show up, we will continue. Because, you know, we, we think that you give important... Ano, my se domníváme, že vaše přispění je opravdu velice cené my tady nejsme jenom proto, abychom si to takhle formálně přednášeli vzájemně. Já se opravdu omlouvám, vůbec mi nedošlo, že musím pomyslet i na otázku tlumočení. Third try. Thank you very much, uh, uh Inge. I, um, uh... Tak jako třetí pokus uh, se tady omlouvám, jsem, si, uh, jsem, jsem netušil, že to tady uh, poběží tak rychle. I think the report that I did on the justice program. Ale uh, každopádně to, co uh, dělám pro uh, kont uh, znamená, že jsem nezacházel eh, do hodnot programu eh, Justice. Eh, všichni asi podporujeme ten program jako takový, ale pokud vím, tak dostáváme ta stanoviska z výboru pro rozpočet. Já jsem si myslel, že hm, na jednu stranu tady reprezentujeme ten obecný přístup a sice že by tady měla být přidaná evropská hodnota. Mm, zdůraznil jsem ten eh, princip, který už byl v návrhu komise. Taky doufám, že budeme schopni eh, eh, zajistit výkonnost, zabránit dvojímu financování, pokud se to bude týkat více než jenom jednoho fondu a že budeme Eh, také schopni eh, přihlednout k eh, obecním nedostatkům, pokud je o vládu, pokud je o právní stát. My jsme se už o tom bavili kdysi v minulosti. Já mám vždycky trochu problém, když si tady vezmeme jednu nebo dvě akademické instituce, protože ty akademické instituce už nejsou eh, nezbytně neziskové. Takže já je vnímám i jako eh, subjekty s určitým komerčním zájmem a proto jsem vynechal konkrétní místa, ale samozřejmě můžeme eh, mm, mm, využít program Justice i pro akademické instituce jako takové. Nicméně Eh, by to mělo být fair, by to mělo být podle toho výběru, eh, kdo nám dává tu nejlepší službu za nejméně peněz. Tolik je tady východisko mého stanoviska a těším se samozřejmě na další eh, připomínky. Frau Kollegin Kinici, bitte. Paní kolegyně Kniči, prosím. Grazie, grazie grazie all'onorevole. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také mm, poslanci De Jongovi, který nám jako zpravodaj mm, ukázal práce, které mm, uskutečnil eh, pro vypracování návrhu tohoto stanoviska. Bohužel teď mám trošku problém s těmi mými jazykovými kompetencemi. Děkuji vám, paní předsedkyně, že jste mi dala příležitost, abych se přihlásila o slovo. Mám několik eh, všeobecných eh, komentářů. Myslím si, že další vzdělávání eh, justičního personálu je velice důležitý faktor pro nás, eh, abychom eh, mohli zaručit dobrou spolupráci, justiční spolupráci a také uznání eh, justičního prostředí v Evropě. Od roku 2014 do roku 2020 eh, trvá eh, ten justiční program a již byly poskytnuty důležité příspěvky pro rozšíření vědomostí, znalostí právě v oblasti trestně právní a i v občanském sektoru. Práce nadnárodních sítí eh, podporují další vzdělávání eh, Justiční spolupráce hraje velice důležitou roli eh, právě v oblasti dalšího vzdělávání a rozšiřování informací pro státní zástupce a právníky. Eh, je to velice důležité pro trestní právo, byly vypracovány různé studie, eh, pomáhá to při vyšetřování a také pro zachování práv obětí je to vlastně fungování justičních systémů ve členských státech, které se to tímto zprostředkovává. Charta základních práv se také um, implementuje v národním právu. Je dobré znát um, se navzájem a um, v rámci justiční spolupráce je dobré vědomně používat právo a také ho prosazovat ve členských státech. Tak jak již kolega de Jong řekl, že výbor KONT se musí zabývat touto částí justiční spolupráce a já se angažuji jako poslankyně také při vypracování závěrečné zprávy Eh, do konce roku 2020. Jsem připravena také k tomu dále přispět a jsem přesvědčena, eh, že dalším eh, poskytováním synergií, vytvářením synergií v rámci mezinárodní justice budeme moci zlepšit situaci. Spolupráce představu, v této oblasti představuje již zá, nyní základní nástroj. Eh, ráda předložím také pozměňovací návrhy eh, pro vylepšení textu. A ještě jednou děkuji kolegovi De Jongovi za jeho vykonanou práci. Děkuji. My děkujeme vám, protože je to velice důležitý program a eh, plně zatím stojíme za Evropskou komisi paní Hoske. Prosím. Yes, thank you and thank you to the uh, rapporteur and the shadow rapporteur for the... Děkuji a děkuji uh, stínovým zpravodajům uh, za uh, stanovisko. Já Opravdu souhlasím uh, s tím, co uh, jste říkal o potřebě zajistit přidanou hodnotu pro ty programy, vytvořit synergie mezi jednotlivými Eh, aspekty MFF, eh, tak abychom eh, ochraňovali rozpočet Unie pro případ nedostatku. Takže několik těch pozměňovacích návrhů opravdu jde tím ke zlepšení textu a my jsme připraveni spolupracovat s parlamentem. Potom jsou tam další pozměňovací návrhy obecnější povahy a tam si vyhrazujeme mm, ještě možnost reagovat eh, například toho hodnotícího eh, u té lukty pro hodnocení. My tam navrhujeme lhutu eh, nebo prostor, hm, který byl dobře promyšlený, abychom neměli hodnotící zprávy a ne průběžné zprávy, ale to je to se týká všech programů. A potom jsou tady <clears throat> pracovní programy a delegované akty místo a prováděcích aktů, protože eh, si myslím, že tohle eh, je velice podstatné. A to jsou eh, obecné věci, které třeba řešit obecně. A u těch dalších věcí myslím, že je tady opravdu dobrá spolupráce. Opravdu se shodneme na tom, o čem jste se dnes hovořili. Na závěr kolega De Jong, prosím. Ano, samozřejmě, že už eh, rád eh, obdržím poznací návrhy, o nichž hovoří paní Kniči. Jsem eh, si jist, že se dopracujeme konzenzu horizontálním záležitostem. Já jsem náhodou rovněž zpravodajem u Libe u programu Perikles. O tom se bude jednat zítra a rovněž jsem zároveň e, ze své funkce i koordinátorem za výbor Libe. Takže všechny ty záležitosti, které komise zmínila, se probírají i tam. Takže pokud se tady dohodneme na stanovisku a pak ještě i ty další záležitosti dokončíme, tak vše bude na správném místě v kontextu MFF a nebude to tak, že jedna zpráva se bude zabývat aktiv přenesené pravomoci, ta druhá daleko akty a tak dále a něco zabere více, něco déle. Doufám, že právě naopak. Děkuji. Děkuji mnohokrát, takže máme eh, lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů. Je to 19. října do 14 hodin a 8. listopadu se bude hlasovat. Tím jsme se dostali k konci veřejného eh, zasedání a budeme pokračovat schůzí koordinátorů. Eh, já prosím všechny, kteří tady mají zůstat, tak aby zde zůstali, ostatní mohou opustit sál. A děkuji, schůze je ukončena a zítra se uvidíme v 9 hodin ráno.